kvestorů, uvidíme, jak nám půjde rozprava a potom udám přesné eh, časové rozhraní pro volbu eh, roz, kvestoru. Eh, Vítám tady úřadujícího předsedu rady, pana ministerského předsedu Samarase. Pana Sam, pane Samarasi, máte hned slovo. Prosím. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Rád bych e, začal tím, že e, poblahopřeji vám, pane předsedo, k znovu zvolení a také k e, soustavnosti a bojovnosti a síle vaší víry ve spojenou Evropu. Také bych rád poblahopřál panu předsedovi Barozovi k jeho podpoře evropskému přístupu a k jeho úspěchu v jeho roli předsedy Evropské komise. Jsem eh, zejména eh, potěšen, že Evropská rada teď po přijetí Lisabonské smlouvy a po nových eh, volbách Eh, navrhla eh, kandidaturu eh, Žana Klada Junckera, který je odhodlaným Evropanem, uznává hodnoty a jsou uznávané i jeho zkušenosti a výsledky. Vážení přátelé, je pro mě opravdu dojemné stát na tomto místě, které znám tak dobře, kde se cítím dobře. Byl jsem poslancem Evropského parlamentu, seděl jsem přesně tam, kde teď sedíte vy. To bylo před deseti lety. Bojoval jsem za stejné ideály za eh, společnou budoucnost národu Evropy. A mnoha témata, která se eh, dnes zdají, eh, dnes samozřejmě byla tehdy nepředstavitelná, protože evropský projekt žije. Má své slabé stránky, má své nedostatky. Nevyvíjí se rovnoměrně, nicméně posunuje se vpřed a někdy impozantními kroky. Lze to chápat eh, teprve, když se podíváte na to, co se děje z určité vzdálenosti. Ano, eh, jsou tady určité eh, skokové proměny mezi jednotlivými desetiletími. Za několik generací se stalo, nebo za jednu generaci se stalo to, co před deset, několika desetiletí nikdo nečekával. Takže, jak říkám, vzhledem k tomuto, vás zde chci přivítat a přeji vám hodně úspěchů v nové fázi vaší kariéry. Zejména proto, že jsem zde dnes proto, abych představil výsledek našeho řeckého předsednictví. Naše Priority šestměsíčního předsednictví byly následující. Nejdříve eh, jsme eh, chtěli řešit architektonické eh, nedostatky Evropy, jak se ukázaly v krizi, zejména prohloubit Evropskou měnovou unii, tak, aby byl ukončen jednotný mechanismus řešení problémů bank SRM, stejně tak jako fond pro toto řešení a e, jeho dokončení jsou byly, bylo zásadním krokem k dokončení bankovní unie. Naše měnová unie je teď mnohem lépe vybavená k e, vyhýbání se budoucím krizím a k jejich řešení, pokud k ním přeci jenom dojde. Potom e, pracovní místa a růst schválení legislativního balíčku vlastních zdrojů zajistí včasné a stabilní financování evropských politik. Eh, přijetí legislativy v rámci eh, jednot, aktu o jednotném trhu 1 a 2 dále přispělo k prohloubení konkurenceschopnosti a usnadnilo a zajistilo hospodářskou činnost eh, našich občanů a podniků. Zmíním tady jenom nařízení o elektronické podnikání a elektronickém obchodu, směrnici o vysílání pracovníků, o elektronické fakturaci a zadávání veřejných zakázek a o zveřejňování nefinančních informací podniků, což je také velice důležité pro boj s daňovými úniky. Dále bylo dosaženo dohody o účasti Unie na navýšení kapitálu Evropského investičního fondu. To znamená eh, vyšší likviditu k obnovení eh, běžného uvěrování v ekonomice eh, a zejména v tom nejdůležitějším sektoru naší ekonomiky a tím jsou malé a střední podniky. Důležité investiční projekty byly také dokončeny a bylo dosaženo pokroku v oblasti telekomunikace a infrastruktury lepší financování, eh, větší tržní flexibilita, větší eh, přístup na trhy eh, pro všechny, větší přístup k likviditě pro malé a střední podniky, větší transparentnost v Unii. To jsou všechno odlišné aspekty dvou věcí. Větší integrace a větší konkurenceschopnosti. Jinými slovy, lepší vyhlídky na tvorbu pracovních míst, zaměstnanost, růst a prosperitu. Zejména v dobách, kdy velká úroveň nezaměstnanosti ohrožuje eh, křehkou eh, sociální soudržnost v řadě našich členských států. Za třetí, zpráva eh, hranic a migrace. To představuje velký problém nejenom pro evropský jich, ale pro celou Evropskou unii s dalekosáhlými dopady na hospodářský růst a sociální soudržnost. V této oblasti byly důležitými výsledky revize seznamu zemí, eh, od kterých eh, požadujeme eh, víza pro vstup do EU. A tímto jsme umožnili zemím z 20, dalším 23 zemím bezvízový styk. Dále to byl pobyt státí příslušníků třetí zemí v rámci eh, transferu uvnitř eh, společností a také eh, nové nařízení o Frontexu. Potom jsme také přijali strategické obecné zásady po Stockholmu v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, které se zaměřují na implementaci principu solidarity v oblasti azylu, zprávy hranic a migrace. Potom je tady vazba mezi mm, politikou v oblasti migrace a zahraniční politikou, to znamená spolupráce se třetími eh, zeměmi, eh, princip více za více a tak dále. Rozvoj efektivní eh, politiky v návratu, readmise a víz a větší pozornost vnitřnímu bezpečnostnímu rámci v daných zemích. Za čtvrté, tady máme horizontální tématiku, Eh, řeckého předsednictví a tou bylo eh, znovu obnovit evropskou námořní eh, politiku v jejich všech aspektech, včetně bezpečnosti, růstu a energetiky. Je tady důležitá evropská námoř, strategie námořní bezpečnosti. Vážení kolegové, poprvé Evropská unie vytváří holistický, holistickou strategii jdoucí napříč všemi sektory, která přispěje k eh, prosazování eh, bezpečnosti a hospodářských eh, zájmů evropských zemí na moři. Definuje strategické zájmy a hrozby v globálním námořním prostoru. Strategie prosazuje strategické principy a hodnoty, vládu zákona, a demokracii, respektování lidských práv, energetickou efektivitu a bezpečnost a také eh, přístup založený na pravidlech k námořní bezpečnosti, tak jak ho odráží eh, příslušné námořní právo mezinárodní. Eh, přijetí nařízení o statutu a financování evropských stran a v nadací. Eh, to je další kvantitativní eh, krok eh, k budování evropské demokracie prostřednictvím evropských politických stran a blahopřeji parlamentu ke schválení tohoto balíčku. Toto jsme také věnovali pozornost rozšíření a sice obnovení zájmu EU a potvrzení, potvrzení v angažmá v daných zemích, které mají plnit k, přístupová kritéria. Minulý týden jsme potvrdili kandidátský status Albánii, před pěti týdny jsme začali vyjednávat se Srbskem. Pokud je o e, Turecko, tak v rámci asociační e, rady jsme zdůraznili, že e, budoucnost Turecka v EU závisí na splnění jeho závazku na Kypru. Eh, celkově řecké předsednictví eh, ukončilo projednávání 67 legislativních předpisů a eh, posunulo na dalších 15 legislativních předpisů do fáze koncenzu mezi radou a komisí. To se zvládlo za 4 měsíce místo obvyklých 6 měsíců vzhledem k evropským volbám a dělali jsme to také s minimálním rozpočtem, z něhož ne více než 40% jsme nakonec utratili. Teď jsme mimořádně rádi, že příští navazující italské předsednictví mm, bude eh, moci eh, v těchto politikách dále pokračovat. Eh, a jsme optimističtí, pokud jde o to, že oni překonají veškerá očekávání a rok 2014 bude považován za velice úspěšný rok pod vedením zemí kolem Středozemního moře vážení eh, poslanci, eh, za poslední tři roky stála moje země před mimořádnými výzvami, stejně jako Evropa. Někteří eh, předpokládali tzv. Grexit, myšlenku, že Řecko opustí eurozónu. Někteří předvídali, že euro samo to také nezvládne. My jsme ukázali, že nemají pravdu. Evropa zafungovala naše unie má problémy, ale také má schopnost tyto problémy vyřešit a posunout se vpřed. Ukázali jsme eh, lidem eh, v naší unii, že můžeme spolupracovat a vybudovat si společnou eh, budoucnost. V dobách prosperity samozřejmě, ale také během velice obtížných, náročných momentů krize jsme, ukázali jsme, že eh, jsme eh, schopni se měnit tak, abychom byli eh, více konkurenceschopní. Jsme schopni posouvat naši unii vpřed, ale abychom byli silnější, bezpečnější a konkurenceschopnější, abychom měli stabilnější demokracie. V posledních volbách evropské národy nebudova, nehlasovali proti Evropě a naopak pro větší a silnější Evropu. Já myslím, že už jsme začali eh, plnit jejich požadavky, i když přece máme ještě dlouhou cestu. Musíme ovšem učinit ještě více. Musíme naši Unii eh, přiblížit eh, více srdci Evropanů musíme prokázat, že Evropská unie není jenom série byrokratických procedur, kterým nikdo nerozumí. Týká se zejména společných vyhlídek a společných ideálů, které všichni sdílejí a hned jim rozumějí před eh, sto lety za, eh, začala ničivá válka. Nebyla to jediná, eh, která měla následovat. Byla děsivá, ale také nebyla nejhorší. Lidé trpěli pořád dokola a jedna tragédie následovala v nadcházejících desetiletích druhou. Teď je Evropa nejsjednocenější a nejdemokratičtější, nejvíce prosperující, jaká byla za posledních několik století Nicméně lidé musí být unii inspirováni eh, musí být inspirováni vyhlídkami, eh, musí ji cítit blíže svým srdcím. Myslím si, že to je hlavní vaše priorita tady v Evropském parlamentu, tak, aby Unie byla blíže srdcím eh, našich občanů. Protože vy v našem Evropském parlamentu jste skutečným srdcem naším ideálem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane ministerský předsedo, nyní dávám slovo předsedovi komise Barosovi. Pane předsedo, eh, pane premiéra Samarasi, vážení členové parlamentu. Eh, končí řecké eh, předsednictví a je to zároveň konec jednoho volebního období. Tudíž je to velmi zvláštní situace. A také v posledních měsících došlo k zároveň k eh, výstupu z té hluboké krize, jakou poznala Evropská unie. Pravděpodobně ta nejobtížnější krize, jakou jsme zažili od vytvoření evropských společenství v 50. letech. V současné době jsme zahájili cestu k oživení, ale pořád ještě máme před sebou dlouhou cestu. A myslím si proto, že bylo velice důležité, že právě teď taková země, jakou je Řecko, která byla jednou z těch nejvíce zasažených krizích, dokázala odhodlání Evropské odhodlání nejenom reagovat na výzvy u sebe doma, ale také konstruktivně přispět k našemu evropskému programu. Proto bych chtěl osobně velice poděkovat premiérovi panu Samarašovi za tím, za to, jakým způsobem on a jeho vysoce kompetentní tým prováděli svoji odpovědnou práci, když vedli Evropskou unii v této obtížné době. Díky svému velice schopnému předsednictví Evrops- ře- řecké předsednictví eh, zvládlo mnoho věcí, udělalo to, co bylo třeba a mnoha rozhodnutí byla naplněna. Přičemž tady byly velice napjaté termíny vzhledem k evropským volbám. Nebudu opakovat i všechny záležitosti, na které se řecké předsednictví zaměřilo, protože už to tady bylo řečeno. Chtěl bych se jenom zaměřit na ty největší výdobytky, zejména v souvislosti s hospodářskou situací. Zlepšila se důvěra v ekonomiku a nadále tento postup pokračuje. Teď máme 1,6% nárůst v tomto roce a předpokládá se, že to poroste na 2% v roce 2015. Také vidíme, že kolektivní dluh a schodek eh, už teď jsou pod třemi procenty, což je vlastně poprvé od začátku krize. Ještě šest dalších eh, členských států už není předmětem eh, řízení v souvislosti s nadměrným schodkem. A 24 členských států už jsou v dobré pozici nejlepší od roku 2011. To je opravdu pokrok a ukazuje to, že pakt o stabilitě a růstu funguje během minulých měsíců. A po té, kdy Irsko mohlo už úspěšně tohoto programu odejít a kdy se také úspěšně řešila situace bank ve Španělsku i Portugalsku se podařilo dosáhnout úspěchu. Situace v Řecku a na Kypru se stabilizovala a vidíme tady opravdové znaky zlepšení, zejména v tom smyslu, že velice důležité nevy, nerovnováhy, nevyváženosti se zlepšily. Byl to velice obtížný proces a určitě pan eh, premiér Samaraš a jeho kolektiv to vědí lépe než kdokoliv jinde. Ale díky tomu Řecko má další snížení schodku, předpokládá se růst a došlo, do, podařilo se napravit také nevyváženosti v vnějších vztazích a zahájit oživení. Nicméně Řecko je nadále velice loajálním a um, integrálním členem eurozóny, přičemž já nedávno jsem o tom ještě musel hovořit nejenom s mnoha v Evropské unii, ale i s mnoha mimo Evropskou unii, kteří předpokládali, že Řecko bude muset opustit eurozónu. Dokonce mnozí předvídali, že dojde k dezintegraci Evropské unie. Proto by bylo užitečné, kdyby pochopili, jak se mílili. Vážení členové, nikdo zajisté nepopírá, že to oživení je pořád ještě nevyvážené a že je velice křehké, že růst je velice skromný a že zatím nezaměstnanost zejména mladých lidí je velice důležitým eh, problémem, protože tady se potom jedná o problém eventuálně ztracené generace. Proto musíme urychlit tu práci, kterou má teď na stole Rada parlament. Můžeme teď eh, dosáhnout ještě dalšího pokroku v tomto směru, protože se podařilo dosáhnout velkých úspěchů právě během posledních měsíců. A jsou to věci, které ještě před několika lety by se pokládaly za nemyslitelné. Kdybyste se zeptali analytiků v Evropě a také mimo Evropu, zda by bylo možné, kdybyste se jich zeptali někdy před dvěma, třemi lety, zda je možné, aby tady byla bankovní unie, aby tady byla kompetence Evropské centrální banky vůči národním bankám, pak by řekli, že to není možné. Já si pamatuju, jak v roce 2012 Evropská komise Eh, navrhovala bankovní unii. A když jsem použil tento termín, tak mnozí mi říkali, to není reálné, dokonce nebyli ochotni akceptovat toto slovo. Říkali, no tak dobře, něco jako finanční stabilita, ale pro boha nemluvte o bankovní unii. A teď máme bankovní unii. A máme také dohodu o jednotném dohledovém mechanismu a o um, mechanismu pro řešení problémů bank a příslušném fondu. A to je velice důležité jakožto signál vůči trhům a občanům, že Evropská měnová unie nadále zůstává a bude se dokončovat. Pak eh, jsou tady důležité další usnesení a regulatorní opatření, která dále povyšují, zvyšují důvěru ve finanční trhy a ekonomiku. Bez stability není možné mít vyhlídku na růst. Tudíž pokud by se neudělala práce na stabilitě, pak bychom teď nemohli zvažovat, jako to děláme teď, jak dále posilovat růst na evropské úrovni. Pak je tady další důležitá věc a to je evropský semestr. Už ve svém čtvrtém vydání, teď už se e, rozbíhá naplno a je to otázka i ekonomické koordinace a je to velkým předpokladem protože naše evropské ekonomiky jsou velice provázány. Hovořilo se o tom také na minulé radě, minulý týden, a dospělo se k jednomyslnému souhlasu. Někdy ti, kteří souhlasí na úrovni Evropské rady, posléze zapomínají na to, s čím souhlasili. Ale já opakuji, že opravdu e, to byl souhlas zcela jednomyslný na Evropské radě, tudíž jsou s tím vázány e, všechny e, vlády, ať jsou napravo nebo nalevo, na severu nebo na jihu. A teď už tady docelujeme skutečného pokroku. Jsme teď v takové fázi, kdy členské státy se z režimu krize dostávají do režimu dopředně zaměřeného. Zaměřeného na reformu. Ještě před několika lety by byl nepředstavitelným takovýto semestr. Kdybyste se před pár lety zeptali, zda Evropská komise bude mít někdy pravomoce dívat se na evropské rozpočty předtím, než budou schváleny na národní rozpočty. A teď to není není jenom možné, je to dokonce povinnost. Proč? Způsobila to krize. Ta totiž zvýraznila naši vzájemnou závislost. A semestr, který by byl nepředstavitelný eh, před pár lety, se stal eh, teď velice pevně zakotveným v evropském eh, kalendáři. Teď hovoříme o evropské ekonomické politice, o tom, co se děje v každém členském státu. A chtěl bych poblahopřát této sněmovně národní parlamentům a členským státům za konstruktivní úlohu, kterou tady sehrali, když tady byly velice napěté termíny, aby se dohodli na doporučeních specifických pro jednotlivé státy, aby se dodělal tento semestr ekonomické zprávy. A já bych chtěl ještě dále zdůraznit, že je naprosto nepra nepravdy, nepravdivé, když, o čem se někdy hovoří, že tady něco vnucuje Evropská komise nebo že někomu něco vnucuje Brusel. Takhle to vůbec nefunguje. Evropská komise má úlohu navrhovat a iniciovat zákonodárný proces. Je to také objektivní sudí. Úlohou Evropské komise je kontrolovat, zda se doporučení realizovala či ne na národní úrovni. Ale rozhodnutí, opakuji, přijímají všechny vlády, ministři financí a v posledu eh, ministerští předsedové všech našich členských států. Proto je na čase, aby eh, Eh, už lidé přestali obvinovat Brusel za eh, rozhodnutí, která ve skutečnosti činí vlády. Doufám, že tyto vlády budou mít tu odvahu, aby se držely rozhodnutí, které kolektivně přijeli. A teď se jedná o implementaci. A tady nemůžeme být příliš sebeuspokojeni, protože potřebujeme hodně reform, musíme udělat hodně je to i záruka pro mládež, boje proti sociálním vyloučení, investice, daně a především musíme dosahovat dalšího pokroku pro naše Eh, občany. A to bylo to nejdůležitější, co se stalo za posledních pár měsíců, čili proces evropského semestru a také eh, dokončení bankovní unie. To bylo nejdůležitější, ale je tady mnoho oblastí, kde musíme dále urychlit naši práci a jsem přesvědčen, že italské předsednictví tady bude tvrdě pracovat, zejména v tom, že se bude muset více zaměřit na boj proti z nezaměstnanosti mládeže a také na to, co můžeme udělat to, abychom lépe využívali náš rozpočet z více jednoho trilionu euro na příštích sedm let. Takže když se hovoří o mar- maršálovém plánu pro Evropu, tak dnes máme něco daleko většího. Máme tady rozpočet na příštích sedm let, který, pokud se bude dobře spravovat, nám může hodně pomoci co do investic a některé členské státy by si to nemohly dovolit vzhledem k situaci, v jaké se nacházejí. A jedná se samozřejmě o efektivitu. A proto mě velice potěšily výsledky minulé Evropské rady, pokud jde o program regulatorního um, efektivnosti. Máme program REFIT a podařilo se nám prosadit legislativu, a my teď máme 53 návrhů, které byly schváleny a už v roce 2006 jsme měli 200 60, 93 návrhů, které teď byly vlastně dokončeny. A dnes pořád se hovoří přitom o byrokracii, která prý pochází z Bruselu. Dovolte, abych vám řekl, že kdyby všechny vlády se snažily tak, jako se snažíme my na eh, evropské úrovni, aby se snížilo eh, byrokratické břemeno, pak bychom udělali hodně pro naše občany a zejména pro malé a střední podniky. 80 evropského eh, rozpočtu mají na starosti samotné členské státy a třetina administrativního břemene pochází z národní implementace. A myslím si, že členské státy by měly a musí sehrávat úlohu v tom, aby vytvářely takové prostředí, které by vedlo k růstu a snižovalo by administrativní zátěž. A to je společná eh, úloha komise, parlamentu a rady. Hovořili jsme i o dalších důležitých věcech během tohoto semestru, já nebudu opakovat, co už už tady bylo řečeno ohledně důležité oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, konkrétně migrace. Na konci mi řekni, dovolte říci několik slov o rozšíření, protože toto bylo období, kdy jsme si připomněli deset let od velkého rozšíření v roce 2004. Neměli bychom zapomínat na to, že v roce 2004, kdy vlastně moje první komise se ujala svého úřadu, tak tenkrát vlastně tady bylo jenom 15 členských států, dnes jich máme 28. Prakticky jsme zdvojnásobili členství. To je jeden z největších úspěchů vůbec, pokud jde o evropské dějiny, že máme takto znovu sjednocený kontinent. A proto bychom eh, byli rádi, abychom si připomínali i 2014 rok, protože to je 25 let od té, kdy padla železná opona, 70 let od dne, 100 let od eh, vypuknutí první světové války a krom toho jsme si připravili, připomněli v květnu deset let spojení Evropy a musíme se dívat otevřeně na budoucnost. Musíme být dohromady, ať jsme bohatí, méně bohatí, malí, velcí, ať ležíme uprostřed Evropy nebo na periferii, na severu, na jihu, na západě, na východě. A členské státy se posílily eh, ekonomicky, politicky, demokraticky. Lotyšsko eh, bude mít předsednictví od začátku 2015 a to se úspěšně připojilo k euro na začátku roku. Litva se stane 19. členem eurozóny na začátku roku 2015. Je to stát, jehož bohatství se zvýšilo o 35 průměru HDP v roce 2005 na 75 průměru HDP v Evropské unii. Vážení poslanci, jak se může někdo negativně dívat na rozšiřování a znovu sjednocení Evropy? Jak to, že někteří nerozumějí tomuto obrovskému Eh, stroji konvergence, který vytváří příležitosti v Evropské unii, která funguje pro nové evropské státy, ale zároveň také eh, rozvíjí stabilitu, tak, abychom se vyhnuli mnoha Ukrajinám, k čemuž by mohlo dojít, kdyby nebylo došlo k rozšíření. Myslím si, že by Evropa měla zůstat otevřená zejména vůči západnímu Balkánu. Bylo by to obrovskou chybou Evropské unie, kdybychom řekli, že zavíráme hranice hranice kvůli současným eh, potížím. Jistě máme konkrétní eh, výzvy, ale důležitým principem je svoboda pohybu. Samozřejmě, že se to nesmí zneužívat, ale bylo by velkým omylem, kdyby Evropa zavřela své hranice. Nedávno jsem navštívil Srbsko a Albánie a viděl jsem na vlastní oči, jaký pokrok tyto země dosáhly. A proto by bylo velice nezodpovědné, kdybychom ne, vzali naději těmto zemím, pokud samozřejmě splní ekonomické a politické podmínky pro to, aby se v příslušném okamžiku mohli připojit. Tohle bylo tedy velmi důležité předsednictví ve velmi těžké době. Premiér Samaras a jeho tým ukázali své odhodlání, schopnost a zkušenosti. Bylo to už páté řecké předsednictví a ukázali také, že mají výrazné národní tradice, které si myslím byly přítomny i během tohoto předsednictví a asi nejlépe je popíší tři řecká slova, eh, která se týkají eh, našich výzv logoš, tedy eh, postupovat v tom, co je racionální a správné patoš, naslouchat všem, eh, porozumět eh, potřebám našich občanů a etos, tedy zachovávat naše hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity. Děkuji řeckému předsednictví a vám všem děkuji za pozornost. Děkuji panu Barosovi. Dámy a pánové, nyní zahajujeme rozpravu. Již jsme s naším programem Mám, máme spoždění 35 až 40 minut v našem programu, takže volba k vestoru bude tedy nikoli ve 12.30, ale v 13, ve 13 hodin. Budu vám vděčný bude, bude to tedy zobrazeno na obrazovkách. Ti, kteří tedy poslouchají ještě, tak ještě jednou opakují, že volba kvestoru nebude ve 12.30, jak bylo oznámeno, ale ve 13 hodin. Kdybychom náhodou skončili dříve s naší rozpravou, tak bychom to posunuli tedy dopředu, ale nyní tedy to vypadá na 13 hodin. Dostáváme se k rozpravě. Za EPP má nyní slovo pan Kefalogianis. Prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, Evropa od té doby, kdy, byla, kdy vznikla, má stále tendenci udělat krok vpřed a krok dozadu, ale vždy je zde ten krok dopředu, který nám umožňuje dosahovat Evropu růstu, svobody, bezpečnosti a demokracie. Je to právě tento směr, kterým jsme se vydali i přes velice obtížné podmínky v Řecku a v jiných evropských státech, o čemž hovořilo eh, a z čeho dosáhlo eh, evropské, eh, řecké předsednictví zejména Eh, se jedná o dosažení jednotného mechanismu, o, cestu, o cestě směrem k růstu, eh, podpoře růstu a zaměstnanosti tím, že byly přijaty eh, směrnice například o elektronické fakturaci v oblasti veřejných zakázek, o e-bankingu, e-commerce a také o boji proti daňovým únikům. Také jsme schválili směrnice o Eh, vysílání pracovníků, což byl také důležitý krok. Dále bylo, bylo schváleno nařízení o Frontexu. Je pravda, že téměř za čtyři měsíce, sotva jak zdůraznil ministerský předseda, což byl tedy čas eh, evropského eh, řeckého předsednictví, bylo schváleno 67 legislativních aktů, na, na nichž bylo dosaženo opat konsenzu, dále bylo dosaženo kontextu o, na, o 15 textech, dalších textech a procedurálních záležitostech. Podporovaly se iniciativy směřující k solidaritě, eh, tedy Evropský fond pro solidarity v případě přírodních katastrof. Také jsme pokročili ku předu v oblasti rozšiřování, co se týká Albánie, Srbska a Černé hory. Zvýšila se transparentnost eh, díky zveřejňování nefinančních eh, informací eh, ze strany podniku. Pane předsedo, italské předsednictví nyní přebírá štafetu. Samozřejmě přejeme mu mnoho úspěchů a děkujeme řeckému předsednictví, které opravdu pomohlo dosáhnout pokroku v Evropě, protože řešení pro Evropu je rozšiřování, prohlubování eh, struktur. Není to ani euroskepticismus, ani populismus, který posune Evropu ku předu. Děkuji nyní paní Kylie za sociální demokraty. Děkuji. Pane předsedo, pane ministerský předsedo. Moje delegace se účastní za Řecko. Řecko, které opravdu eh, je předsed, řecké předsednictví bylo korunováno úspěchem, co se týká zvyšování boje proti nezaměstnanosti mladých a eh, směrnic, které se týkají všech členských států. Co se týká voleb, řekové dosáhli eh, politických aliancí pro větší pokrok Evropy i přes některá špatná rozhodnutí Evropské rady a přes strategické chyby směřující k příliš velké eh, striktnosti, které přispěly k nárůstu euroskeptiku. Evropané musí najít novou cestu, tak abychom mohli hovořit o úspěchu Evropy, solidarity. Řecku, to, co se podařilo Řecku dosáhnout, je to také díky velké oběti řeku. Myslím si, že musíme všichni o tom přemýšlet, protože jsme nedokázali ochránit evropské občany, tedy ty, kteří jsou nejvíce zranitelní. Doufáme, že italské předsednictví, které bude následovat po řeckém předsednictví, bude pokračovat v našem úsilí o hledání nové cesty tak, aby eh, byl pakt růstu a stability realizován eh, více citlivě a aby skutečně eh, chom zabránili tomu, že někteří překročí červenou linii. Další dále má slovo pan Marias. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Jakožto místo předseda CER, Eh, sledujeme tuto federalistickou politiku Evropského parlamentu a rád bych zdůraznil, že řecké předsednictví skutečně neuspělo. Není to tedy success story, o čemž bychom mohli hovořit. Také se to týká národní politiky, která eh, se realizovalo, která eh, v Řecku, která téměř zničila naši zemi od roku 2010 dosud. Řecko dostalo 213 miliard eur jakožto půjčku, více než 120 eh, HDP doufali jsme tedy, že dojde k oživení řecké ekonomiky. A ovšem byly stanoveny podmínky, že takové, že máme 1,5 milionu nezaměstnaných, mnoho sebevražd, snížení eh, starobních penzí o 40 obchody, firmy zavírají jedna po druhé, mnoho lidí dosahuje prahu chudoby. Vidíme, že veřejné zadlužení překročilo vše tu výši, kterou jsme zaznamenali dříve je skutečně potřeba investovat miliony a miliony, abychom zachránili několik řeckých oligarchů, kteří jsou v čele velkých bank. Takže je to skutečný hřbitov, protože zprávě pan Samaras eh, vedl tuto politiku úsporných opatření. Jsou to skutečně eh, věci, které leží na srdci řeckým občanům, protože eh, nyní to dosáhlo opravdu obrovského významu a je zde vitální okamžik pro přežití řeckých podniků, vy jste nevystupovali proti trojce, neukončili jste politiku úsporných opatření, jak jste slibovali. Naopak, podpořili jste naši politiku, promeškali jste příležitost eh, uvést na správnou cestu komisi. Ne, nařídili jste panu Dragimu, že je potřeba mít na mysli, eh, myslet tedy na evropské občany, na evropskou populaci a že je potřeba převzít zpět banky, které byly skoupeny a e, došlo ke snížení o 40 Národní politika, stejně jako na evropské úrovni, je opravdu katastrofa. Děkuji. Nyní za GUE NGL má slovo paní Sakorafa. Děkuji, pane předsedo. Vážení e, kolegové, bohužel Lisabonská e, smlouva rozměnila úlohu eh, v řeckého předsednictví, protože eh, předsednictví má implementovat a rozhodnutí, která dříve přijali technokraté, lidé eh, v vládních orgánech. Takže úspěch nebo neúspěch předsednictví, no musíme hovořit o skvělých výsledcích, mimořádných úspěších a mm, skvělém řízení ekonomiky. Eh, když se tady hovořilo o řeckém předsednictví, tak se hovořilo také o eh, nejslabším článku Musíme si uvědomit, že lidské předsednictví eh, vlastně naplňovalo politiku úspor, aniž by udělali cokoliv eh, k řešení všech těch otázek, které je třeba řešit, vzhledem k eh, humanitární krizi, například u nás v zemi i ve zbytku Evropy. To je hrozba pro zbytek Evropy, protože my jsme takový pokusný králík v Řecku pro všechno, co se má implementovat i jinde. Například jsme viděli, že podkopání kolektivního vyjednávání, Eh, zvýšené propuštění, eh, snížení státních výdajů na zdravotnictví a také nárůst eh, monopolů v médiích. A také máme obrovský dluh, dluh, který musí plně nést jenom řecká populace. A například bankovní unie, fiskální konsolidace. A všechny tyhle aspekty, ty byly jádrem rozhodování. V rámci lidského eh, předsednictví jsme tady byli svědky eh, dvou eh, extrémních přístupů a viděli jsme, že rozhodnutí přijímají evropské instituce. Znamená tady. A tady máme tedy před sebou zásadní otázku demokracie. Podívejte se na Syrii a na ukrajinskou krizi. Hospodářské zájmy zcela předurčují politický přístup vlád k, těm, k řešení těchto otázek. Myslím si tedy, že toto eh, předsednictví bylo katastrofou pro řecké obyvatelstvo. Zvýšilo hrozby pro evropské národy a eh, ohrozilo budoucnost Evropské unie. Myslím, že musíme eh, se bojovně zasadit o to, aby italské předsednictvo nedopadlo stejně jako řecké předsednictví. Děkuji a nyní za frakci zelených pan Gigold. Milé kolegyně a kolegové, pane Samarasi, Pane eh, předsedo, já vás musím eh, zklamat. Nejsem eh, řek, ale přesto se cítím poměrně cizí v této diskusi a ale řekl bych několik věcí k poslednímu půl roku za řeckého předsednictví. Za prvé poděkuji za uzavření celé řady otázek, které jsou velice důležité pro stabilitu finančních trhů. Nejvíce to je samozřejmě ukončení bankovní unie schválení bankovní unie. To je velký krok ke stabilizaci finančního systému v Evropě. Tady jsme opravdu udělali velký krok eh, vpřed pro Evropu. Ovšem eh, sleduji s velkými obavami, když Evropská komise teď v detailech eh, pracuje na tom, aby záchranný fond byl do budoucna nad průměrně financován malými eh, bankami a investiční banky byly ušetřeny. Evropské eh, eh, řecké předsednictví také přijalo celé, celou řadu mm, oblasti, opatření v oblasti eurozóny. Projednávaly se návrhy komise, návrhy dokumentu čtyřech předsednictví. Z toho se nic nestalo. A z toho vlastně vznikla politika, která je jednostranně zaměřená na úspory USA nic nedělá v oblasti agresivních eh, daňových úspor, eh, daňové konkurence. Eh, nedostatečně financujeme obecný veřejný sektor a proto teď máme velké dluhy. To nefér financování, daňové úniky a daňová konkurence tady řecké předsednictví toho příliš neudělalo a doufám, že v příštím poletí se to změní. Děkuji. Děkuji. A nyní za nezařazené hm, má slovo pan Epitidaios. Eh, vážený pane předsedo, vážení poslanci, pan předseda Barroso připustil, řekl, pardon, že Evropská unie je nyní solidnější a demokratičtější. Ve starověkém Řecku vznikl termín demokracie. A teď hovoříme o moderním Řecku. A Obyvatelstvo Řecka nyní trpí důsledky memoranda trojky. Je tady téměř hlad, nezaměstnanost, chudoba, více oligarchů u vlády. A i pan Samaras a ostatní myslím si, že opravdu pošlapali základní principy demokracie a spravedlnosti. A to ovlivnilo i eh, dodržování některých hlavních zásad naší ústavy. Je tady třetí politická síla v mé zemi, která byla odstrčena stranou a jejich předáci byli uh, uvězněni. Uh, a ti, kteří jsou ve vězení, neměli možnost se ani zúčastnit stranických akcí a to je naprosto nepřípustné, protože to pošlapává zásady demokracie a spravedlnosti. Čili hovoříme o tom, co se stalo za řeckého předsednictví, ale pan Samaras vám také měl něco říci o antidemokratickém přístupu jeho vlastní strany. A myslím si, že musíme hlasitě hovořit o tom, co se děje v Řecku. Musíme skoncovat s tímto nezákonným pronásledováním. Děkuji. An, ano, nyní. Přesáhl se už vyměřenou dobu. A teď jednotliví eh, řečníci. Paní Šujica, snad to dobře vyslovuji. Jak vidím, o slovo se hlásí zejména naši řečtí koregové a ti hovoří hlavně o vnitřních řeckých problémech. Ale já bych chtěla využít příležitosti a poděkovat panu Samarešovi a řeckému předsednictví za obrovské úsilí, které vynaložili během řeckého předsednictví bez ohledu na všechny ty vnitřní problémy, které Řecko v té době prožívalo. Takže děkuji, pane Samareši. Rovněž jsem eh, žádala o slovo tehdy, když jste uváděl priority vašeho předsednictví. A dovolte mi, abych znovu zopakovala. Jsem opravdu potěšena tím, že jste kladl důraz na námořní politiku. Eh, nezmínil jste tady eh, vznik jadranského regionu, ale to je také důležitý výsledek řeckého předsednictví. Je to podle mě velký úspěch a doufám, že na tom budeme dále pracovat. Pokud jde o další výsledky, o kterých jste hovořil, dovolte mi říci toto. Jsem přesvědčena, že vše, co se udělalo z hlediska bankovní unie a jednotného mechanismu pro řešení bankovních problémů, bylo velice důležité, ale musíme rovněž zdůraznit, nezáměstnanost mezi mládeží, která je nadále velkým problémem. A souhlasím s panem předsedou Barosem, který říká, že musíme na tom dále pracovat. Evropa má teď k dispozici celou řadu nástrojů, které tady předtím nebyly. A jsem přesvědčena, že je musíme správně používat během italského předsednictví. Děkuji vám. A nyní za skupinu SND pan Kirkos. Pane předsedo, pane premiére, páté řecké předsednictví, bylo to úspěch? Na jedné straně předsednictví posunulo dopředu otázky sociální legislativy, která ještě nebyla dokončena a v některých případech bylo opravdu dosáhnuto řešení. Konkrétně došlo k politické dohodě o jednotném mechanismu řešení krizí a také bylo dosáhnuto velkého úspěchu, pokud jde o námořní právo. Ale předsednictví se nechopilo iniciativ tam, kde si to samo stanovilo jako priority. Ku příkladu nezaměstnanost mládeže. To má tak tak velký dopad na ekonomiky prožívající krizi a potřebujeme tady větší praktickou solidaritu ze strany Evropské unie. Proto vyzývám ehm, k větší spolupráci mezi komisí a mezi nadcházejícím předsednictvím Itálie, pokud jde o konkrétní iniciativy. Ehm, například eh, řecké předsednictví rovněž posunulo dopředu otázku GMO. Pak eh, otázka Ukrajiny. Tady si myslím, spíše jiné instituce se tím zabývaly, ne předsednictví. A myslím, že opravdu někdy nás používali trošku jako pokusná morčata v souvislosti s ekonomickou krizí. Řecké předsednictví se ale velice snažilo, i když se mu nepodařilo dosáhnout všech nastavených cílů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Kirkosi. A další znova na minutu pan Papadakis má slovo. Prosím, mikrofon. Děkuji. Tato vláda skutečně završila svou misi proti řeckému lidu a při, přinesla novou zátěž řeckým pracujícím a ostatně ve všech členských státech zvě, zvýšila velký kapitál při této hospodářské zprávě, které vedou banky proti lidu. Je to, jsou to kroky proti demokracii. Vláda podpořila řeckou buržoazii proti zájmu eh, lidových vrstev. To je skutečně jev, se kterým se setkáváme téměř všude. Co se týká ukrajinské krize, podpořili jsme na místě fašistické síly pro, byli, došlo tam k zás, došlo k zásahům například ve střední Afri, v Africké republice, kdy jsme vytvářeli určitou eh, sílu Evropské unie, použili proti eh, lidu těch zemí. A je to právě ten lid, těch kterých zemí, který, kterému, který musíme vyslyšet. Řecká komunistická strana bude pokračovat ve svém boji za to, aby lidé se mohli zvednout a zvrátit stávající tendenci. Děkuji. Jedna a půl eh, minutu kolega Kefa Děkuji. Já, já bych měl tři připomínky. Za prvé bych rád připomněl kolegům, řeckým zejména, že jsme zde ve Štrasburku a nikoli v Aténách. Takže eh, nemůžeme zde hovořit pouze o záležitostech vnitřní eh, řecké politiky. Druhá připomínka, kterou bych rád učinil. slogan EPP během eh, volební kampaně byl boj proti populismu. My jsme pokračovali v tomto boji v Evropském parlamentu proti populismu a za šíření evropských myšlenek, tak abychom završili evropskou integraci. Třetí připomínka, řešení pro Evropu, to je více Evropy, to je lepší Evropa. Je to další rozšiřování, prohlubování, upevňování struktur demokratických eh, institucí. A ještě připomínka ke krizi. Pokud to, že Evropa prožila tak dramatickou krizi, to je, že byla špatně vybavena. Pokud to srovnáme s, Evropsk- s, Spojenými státy, tak Spojené státy řídí 6% HDP eh, na federální úrovni, zatímco v Evropě je to pouze 1%. Eh, eh, Spojené státy zavádějí povinnosti, závazky, zatímco my tuto možnost nemáme. A v období krize zavedli eh, akční plán, i když to bylo pouze limitovaným způsobem. My musíme skutečně eh, směřovat směrem k myšlence více Evropy, lepší Evropa. Mír, který trvá posledních 60 let, eh, je souvisí také s konsolidací demokracie v jeho evropských zemích a nyní také ve východoevropských zemích. A to je právě díky evropské konstrukci a evropské myšlence. Děkuji. Nyní kolega Liberacky na minutu.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 a pana Baros říká, že ta minulá generace udělala velké věci, že někdy to nebylo ani možné si představit. To už je generace, která je nad před 50. Před 25 lety jsme si přáli velké změny a k ním také došlo. I když tehdy nám říkali, že tohle to byly úspěchy, dnes se také hovoří o úspěších, co bylo před 70, před 20, před 10 lety, ale dnešní mladí lidé, kteří je 25 a o něco víc, nechtějí slyšet o úspěších. Ti nám spíše eh, říkají o tom, jaké mají problémy. Je to nezaměstnanost, eh, nespravedlnost, bída, ne, ne, nemají vyhlídky, je tady mnoho nevyřešených problémů a proto eh, není nic divného, že ztrácí důvěru v takovouto Evropskou unii. Ale teď tady máme nový parlament, bude i nový komise a proto musíme mít nový relaunch Evropy proti, jinak ty problémy budou nadále růst. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego liberadzki A teď se dostáváme k eh, proceduře pro nezapsané řečníky a nejdříve bych eh, udělal slovo kolegovi Plenkovičovi. Vážený pane předsedo, rád bych poděkoval panu předsedovi eh, Samarasovi za jeho obsáhlou zprávu. Když Řecko také eh, předsedalo v roce 2003, kdy Chorvatsko eh, zažádalo o členství, tak eh, musím říct, že teď je mimořádné potěšení, když tady sedíme už jako plnoprávní členové. Rád bych vám také poblahopřál k vaší námořní strategii, která byla horizontální prioritou vašeho předsednictví a potom také k přijetí strategie pro Jaranskou unii. Eh, protože to spojuje čtyři členské státy a čtyři eh, státy, které eh, zatím nejsou členy. A také blahopřeji k ukončení bankovní unie a k schválení statutu evropských politických stran, což přispěje k posílení evropských sil v parlamentu. Děkuji. Děkuji kolegu Plenkoviči a teď pokračuje kolega Mavrides. kolega no, Mavridesi. Já bych naopak eh, rád poblahopřál panu eh, premiérovi Řecka a eh, k tomu, čeho dosáhl za obtížných okolností Určitě eh, byly eh, ovšem učiněny nějaké chyby. Je jedna věc, na kterou bych se eh, zaměřil, a sice širší region jihu středozemního moře. Nedostatek námořní bezpečnosti, který souvisí samozřejmě s energiemi a souvisí to s celou Evropskou unii. Myslím, že to také souvisí s menšími státy, eh, které eh, jsou tady v Evropské unii. Jde o to, abychom eh, využili své právo k tomu, abychom používali naše zóny výlučné hospodářské pro, ve prospěch našich národů a Evropské unie jako celku. A pokud jde o Turecko a jeho přiblížení k Evropské unii, tak samozřejmě to nelze provést, dokud eh, se eh, oni nepřijmou principy Evropské unie. Děkuji. Pokračuje další řečník. Děkuji, pane předsedo. Během řeckého předsednictví Turecké ministerstvo eh, zahraničí při zasedání Rady pro přidružení s Tureckem vyslalo premiéra Venizelose a no, ministra Venizelose a také Víceméně bylo skonstatováno, že je tady klinická smrt této asociace. Jak má Evropská unie vyjadřovat soci, tedy Eh, solidaritu s zemí, eh, která se eh, tvrdí, že, která kandiduje a tvrdí, že nějaká země je klinicky mrtvá, jako Kypr. No, proč vlastně bylo požádáno o to, aby jméno Kypr bylo odstraněno. Nyní pan Denanu. pane kolego Denanu. Tak pan kolega nechce hovořit, tak paní kolegyně Gál Pelc. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane před, premiére, Ráda bych eh, vám poblahopřál stejně jako vašemu předsednictví k výsledkům vaší práce. Zdá se mi, že jste se zaměřili na hospodářský růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst. Myslím si, že to byl ten eh, správný přístup. A samozřejmě je to také na nejvíc důležité pro Evropskou unii do budoucna. Zdá se mi, že jste dosáhli určitých eh, dobrých výsledků v této oblasti. Máte za sebou čtyři měsíce Eh, legislativních prací a můžete být hrdí na své výsledky. Já bych eh, se rád dotkla jednoho z nejdůležitějších úkolů, a sice eh, nezaměstnanosti mládeže. Musíme zlepšovat vyhlídky mládeže na pracovní místa a proto je tady systém garancí pro mládeže velmi důležitý a ten vítám, že se tam dosáhlo pokroku. Potom je tady Evropská bankovní unie, ten je také, ta je také velmi důležitá a musíme na ní pracovat. Bohužel několik dalších otázek nezaznamenalo takový takový pokrok, jaký jste mohli zaznamenat, například jednotný trh a tak dále, ale celkově bych řekla, že eh, vaše práce byla velmi uspokojivá a k tomu vám blahopřeji. Děkuji. Eh, paní Galpec a pan ještě kolega Delano se opravdu chtěl vyjádřit. Oui, je vais pas demander... Ano, já jsem nežádal o slovo, ale když už jste mi ho udělal, tak s radostí se tedy vyjádřím. A chtěl bych vyjádřit nejprve solidaritu s řeckým lidem, který ostatně znám, protože jsem pobýval v té zemi. Mohu vám říci, že Řekové jsou nesmírně odvážní, že překonali obzvláště obtížné období a chtěl bych skutečně přivítat jejich schopnost znovu povstat a zejména jejich schopnost zůstat v Evropě, nadále se zajímat o Evropu a chtěl bych říci, nakolik je důležité, aby se evropský lid cítil solidární s naší Evropou, s Evropou nás všech. Děkuji. Děkuji kolego Denanosi a nyní následuje kolegyně Jazlověcka. Děkuji vám, pane předseda. Pane premiéro, já bych chtěla poděkovat řeckému předsednictví za výbornou práci. Konkrétně bych chtěla poděkovat za práci nad velice obtížnou eh, směrnicí, jako je vysílání pracovníků právě Eh, to bylo velmi obtížné během řeckého předsednictví, plus k tomu se blížila volební kampaň. V takto obtížném eh, ovzduší řecké předsednictví, které zastupovalo eh, předsed... v radu, opravdu tuto pandořinu skřínku zvládla na 100%. Chtěla bych ještě poukázat na to, že Vasily Kokor a ostatní vyjednávající členové týmu provedli vynikající právo, protože se jednali opravdu prvotřídně velmi velice dobře, výborně. Proto jsem přesvědčena, že tato ehm, kvalita práce přinese úspěch celému společenství a že pomůže vaší zemi dostat se z krize, což vám srdečně přeji. Děkuji. Věcka. Děkuji kolegyni Jazlověcké a nyní následuje kolegyně Kosta. Děkuji, děkuji pane předsedo já bych ráda řekla, že řecké předsednictví pracovalo v, oblo, v období obrovských potíží a myslím si, že otevřelo nové období, novou sezónu pro eh, ob, oblast Středomoří, protože bylo dosaženo polit, pokroku v této politice, zejména v tomto regionu. Díky vašim činům jste zdůraznili tu skutečnost, že pokud Evropa nebude mít středomořskou politiku nebo obl- politiku pro oblast Středomoří a pokud nebudeme mít solidárnější e, politiku e, proti v oblasti imigrace, tak nebu- není cesty vpřed. Na poslední eh, co se týká kultury a doufám, že je to také téma, které eh, následující italské předsednictví eh, uchopí a bude na něm pracovat. Doufám, že tomu tak bude. Jde zde o zhodnocení krajiny, kultury, jakožto nového modelu zdrojů pro eh, nový cestovní ruch, kulturní cestovní ruch pro ekonomiku, která bude také založena na udržitelnosti v oblasti kultury a nikoli pouze na sociální a ekonomické udržitelnosti. Doufám, že tyto úmysly, které již v podstatě zahájilo belgické předsednictví v roce 2010, tam bylo zdůrazněno, že jsou určité nedostatky v oblasti strategie Evropa 2020. A doufám, že toto bude zohledněno. Děkuji, paní Kosta. A následuje další řečník. Mikrofon. Prosíme o mikrofon. Eh, pane premiére, vážení členové, řecké předsednictví ukázalo, že to dokáže, že Řecko to zvládá. A teď ale, když už budou eh, mimo světla ramp, potřebujeme podporu, protože eh, řecká vláda chce podporovat novou demokracii, tlačí na nové reformy a jedná se také o částečnou denacionalizaci energetických problém, společnosti. oproti tomu, co si přejí levicové strany. Potřebujeme stabilizovat ekonomické prostředí a musíme snižovat eh, schodek Řecka a podporovat dohodu, která byla prosazena. A je třeba, aby byly všechny banky vázány stejnými pravidly a stejnými podmínkami. Děkuji paní Spiraky a teď další řečník, pan Kizobunos. Řecké předsednictví díky tomu, co dokázalo, prokázalo, že je schopné prosazovat politiku evropské elitiky, elity. A to jste dělali i na evropské úrovni. Tuto politiku prosazujete i na evropské, i na národní úrovni. Posloucháte trojku. Nejenom, že to nevedlo k pozitivním výsledkům pro Evropu, právě naopak. Bankovní unie o které tvrdíte, že jste ji dosáhli, podstatě znamená snížení důvěry eh, banky v eurozóně, ale i jinde, místo aby to zvýšilo důvěru. A vede to vlastně k tomu, že se podrývá evropská integrace. Potřebujeme jinou politiku Evropy. Evropu pro lidi, nikoliv pro kapitálové trhy, kterým se sloužili vy. Děkuji mnohokrát. A posledním řečníkem je pan Silianides. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě více zdůraznil skutečnost, že řecké předsednictví dosáhlo eh, největšího asi úspěchu v oblasti bankovní unie pracovně právních vztahů a to právě v době, kdy sama země eh, se nacházela ve velmi obtížných podmínkách a bylo to před volbami. Přičemž předsednictví prokázalo disciplínu, postavilo se populismu a dále to eh, svědčí ve prospěch těchto výsledků. Jestliže my, Evropané, chceme dále prosazovat výrazné reformy na cestě k nové Evropě, Evropě eh, skutečné integrace, pak musíme se postavit eh, populismu. Blahopřeji, pane premiére. Děkuji kolego Stylianisovi, tím končíme proces Sketch DI a dávám slovo komisaři Ševčovičovi, který pohovoří za komisi. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení členové, vážený pane premiére. Když jsme navštívili Řecko, což bylo na začátku vašeho předsednictví, tak jste zúraznil, jak důležité bude to potom předsednictví pro Evropu, ale také pro vaši vlastní zemi. Vy jste to nazval eh, prezident, předsednictvím comebacku. A tento comeback opravdu byl velice úspěšný, protože se jedná o finanční trhy, které se posílily, o růst, dosáhly se strukturálního růstu vašeho rozpočtu a za komisi bych chtěl opravdu zraznit velké úsilí, protože jsme si vědomi toho, že každý člen vašeho týmu byl odhodlán využít každičkou minutu, která zbývala do parlamentní eh, přestávky požadavky, aby se schválila důležitá legislativa tak, aby Evropa byla silnější. A nemohu souhlasit s některými poznámkami, které jsem tady dnes slyšel. Eh, ohledně tohoto předsednictví, protože to není pravda. Toto eh, předsednictví opravdu předsedalo devíti z deseti sektorálním ehm, eh, radám a více než stovce pracovních skupin. A bez osobního nasazení, bez snahy dosáhnout úspěchu by taky úspěch se nedostavil. Proto bych chtěl poděkovat vašemu ministrovi, panu Kurklesovi, vašemu stálemu zástupci, všem, kdo tady s, s vámi sedí, všem vašim expertům, protože to byl výborný tým a díky kolektivnímu úsilí se dosáhlo velmi působivých výsledků. Někteří poslanci zmiňovali význam bankovní unie jedno, akt, první nebo druhý e, akt o jednotném trhu, e, směrnice o vysílání pracovníků. To všechno je balíček, který znamená modernizaci Evropy prostřednictvím elektronické zprávy, prostřednictvím nových postupů, všechno, co se týče spravedlnosti, vnitra, to všechno jsou velice důležité kroky poskytnout, podniknuté i v oblasti rozšíření. Toho se dosáhlo díky vašemu týmu, díky vynikající spolupráci s parlamentem a s Evropskou komisí a proto bych chtěl osobně poděkovat vám a vašim kolegům za eh, dobrou, výbornou práci při přípravě Všeobecné rady, při řešení eh, průřezových horizontálních otázek a myslím si, že to všechno bude velice užitečné i pro další volby a pro další Evropský parlament. Vaše předsednictví se konalo v době velice důležité pro Řecko i pro celou Evropu. Teď už můžeme říci, Eh, po šesti měsících o začátku vašeho předsednictví, že opravdu teď Evropa má silnější a bezpečnější základnu. Rád bych vám za to poděkoval, rád bych poděkoval vaší zemi a vašim občanům všechno nejlepší, aby se nadále konal tento comeback a další ekonomické oživení. Děkuji. Děkuji, pane Ševcoviči. A teď eh, za radu pan premiér Samaras. Já bych rád poděkoval váženým poslancům eh, za eh, pozitivní komentáře k řeckému předsednictví, zejména k Evropské námořní bezpečnostní strategii, která, musím poznamenat, obsahuje námořní zóny a dodržování mezinárodního námořního práva. Také bych rád poděkoval váženým kolegům za diskusy o řešeních eh, eh, nedostatků evropské architektury, eh, které existovaly. Jsem si jist, jak uvedl jeden kolega, že důraz byl kladen zejména na Řecko, ne na Evropu. Myslím, že některé věci jsou opravdu eh, akutní. Když eh, došlo k řecké krizi, tak eh, my jsme neměli žádné nástroje, jak ji řešit v roce 2008. Neměli jsme ESM, ne ESFF, EFSF, ne SRM, ne SRF. Teď věřím, že jsme připraveni lépe na řešení podobných krizí. Pokud k ním dojde. A také eh, jim můžeme lépe předcházet. Musíme připravit Teď, kdybychom eh, eh, řešili tu krizi, tak bychom ji řešili jinak, to všichni přijímají. A já jsem kritizoval tu soustavu politik od začátku. Ovšem jako premiér své země od července 2012 jsem nemohl kritizovat mm, soustavu politik nebo Eh, se zapojovat do akademické debaty eh, ohledně skvělé cesty nebo dokonalé cesty ke stabilizaci, ale musel jsem eh, řešit chyby z minulosti a strukturální problémy naší země. Změnili jsme, co se dalo změnit, implementovali jsme, co se dalo implementovat a nakonec jsme se dobrali k výsledkům. Nebylo to snadné a nebylo to bez bolesti. Dosáhli jsme, vážení přátelé, největšího fiskálního uspůsobení kdykoliv v nejkratší eh, historické době. Náš fiskální deficit jsme opravili o 8%, HDP za dva roky, stabilizovali jsme hrutící z ekonomiku, dosáhli jsme primárního eh, přebytku eh, o rok dříve, než se plánovalo, vrátili jsme se na mezinárodní trhy mnohem dříve, než si kdokoliv představoval před pojím 6 měsíci. A navzdory navzdory eh, silným eh, úsporným opatřením jsme zvrátili eh, ten trend ve vývoji nezaměstnanosti. Ta teď padá, končí šestileté, šestiletá recese a teď se vracíme k hospodářskému obnovení a předpověď růstu tady do budoucna je. Ano, Řecko hodně utrpělo, ano, náš národ hodně trpí stále. To je první věc které věnujeme pozornost. Vždycky, když jsem eh, se setkal s nějakým zahraničním představitelem v posledních eh, letech, eh, tak jsem říkal, že se situace zlepšuje. Od té doby, co jsme převzali vedení, doufám, že to nebude jenom špatná vzpomínka z minulosti. Podívejte se na Argentínu. To byla velice bohatá země a zkrachovala v roce 2002. O 12 let později dnes jsou pořád v krizi na hranici eh, zhrucení opět. Mnohem více utrpení a žádná naděje. My jsme nechtěli, aby se něco takového stalo v Řecku a dělali jsme to s eh, obětí a se zralostí lidského, eh, tedy řeckého lidu a s odhodláním naší vlády. Někteří lidé nechtěli, aby se měnilo v Řecku cokoliv. Někteří lidé stále dělají vše, co mají eh, v moci, aby zablokovali ty změny, aby zablokovali privatizační projekty, aby odradili investory, aby eh, naše země zůstala v té bídě, ze které se snažíme vymotat. A pokoušejí se použít řeckou krizi jako zaminku k tomu, abychom vystoupili k eurozóny, aby eh, zničili eurozónu kvůli jeho architektonickým nedostatkům. Jsme rádi, že jsme jim neumožnili toto udělat, protože situace se opravdu v Řecku zlepšuje a dostáváme se z té nejhorší eh, krize, kterou eh, jsme prožili za poslední několik desetiletí. A rád bych eh, zareagoval na některé poslance, eh, pokud jde o omluvy extremistům nebo populistům. Já pouze sloužím eh, zájmům své země. Nemusím se omlouvat. Nemusím se omlouvat lidem, kteří nechtějí, aby se cokoliv změnilo, kteří se pokoušejí blokovat, jak jsem říkal, investory, privatizaci. A myslím si, že je pod úroveň důstojnosti mé země i jakékoliv jiné eh, země žít z půjčených peněz. A to eh, s tím jsme skoncovali. A tím, myslím, eh, jsme posloužili lepším zájmům mé země. A potom ještě něco, co zde dříve zaznělo. Řecko je demokracie. Demokracie nepronásleduje přesvědčení ale eh, konkrétní kroky. Eh, členové Zlaté stezky jsou eh, předmětem trestního vyšetřování, protože kvůli konkrétním trestným činům jsou předmětem trestního stíhání, proto kvůli svému zapojení do eh, trestné činnosti. A Řecko bylo, eh, tedy trpělo eh, zničující okupací nacistů před 70 lety. Byli to nejhorší terané, kteří, které kdy Řecko žilo. Jejich příznivci jsou zcela nepřijatelní, ale šéfové zlaté stezky jsou stíháni za to, co dělají a ne za to, co mm, čemu věří, eh, eh, tedy stíhá je justice a nikoli eh, vláda. A tak by to mělo být v každé demokracii. A pak bych ještě dodal k tomu, co tady někdo řekl, kdo nebyl dobře informován o geneticky modifikovaných organismech. Jsme velice rádi, že teď může členský stát unilaterálně zakázat Eh, geneticky modifikované eh, produkty, jak to rozhodla eh, Rada ministrů pro životní prostředí a celkově Rada ministrů před dvě měsíci tedy. A ještě poslední věc k Ukrajině. Předsednictví v úzké spolupráci s službou pro vnější činnost se ubíralo dvoucestným přístupem, či více sankcí a větší spolupráce. A rád bych eh, také eh, rád poblahopřál eh, italskému předsednictví k jeho nadcházejícím úspěchům a jsem si jistý, že těchto úspěchů opravdu dosáhne. Držím mu palce. Vielen Dank. Děkuji, eh, pane ministerský předsedo. Tím jsme se dostali ke konci eh, rozpravy. Eh, končím rozpravu a přerušuji jednání až do 13 hodin, kdy nastane volba kvestorů.